nějakou námitku eh, k tomuto ustanovení a k této interpretaci, eh, tak máte možnost si vyslovit do zítřejšího dne. Pokud ne, tak zítra toto pravidlo bude přijato. Hlásí se někdo o slovo? Prosím. Pane předsedo, na předešlém zasedání jsme hovořili o Rusku. A také jsme vyslali určité signály předsedovi rady i komise, aby hovořili o ruských volbách. Nyní jsme byli informováni, že jedna politická strana v Rusku neměla možnost se zaregistrovat. OSCD nás také informovalo o tom, že pozorovatelé neobdrželi plná práva provést svoji misi, takže vás žádám, abychom co možná nejdříve vydali prohlášení o situaci v Rusku abychom mohli vést rozpravu k tomuto tématu. Myslím, že by to bylo na místě. Prosím, pan Svoboda. Děkuji, pane předsedo. Jenom stručně, já chci podpořit tuto žádost. Možná, že je to adresováno konferenci předsedů, ale z politické vůle by bylo dobré k tomu eh, zaujmout krátké stanovisko během debaty. Děkuji. Děkuji. Ano, Žádá ještě někdo další o slovo? Pokud tomu tak není, tak eh, předáme tuto žádost eh, patřičnému orgánu. Nyní se vrátíme k našemu pořadu jednání. Eh, pořad jednání byl přijat na konferenci předsedů 9. a po konzultaci s politickými skupinami předkládáme návrh změny k pořadu jednání na dnešním plenárním zasedání, tedy eh, co se týče programu na dnešní den 23. června. Jednak eh, máme žádost, aby byla odložena zpráva o Evropském roce aktivního stárnutí pana Kaslera, aby byla přemístěna na eh, červenec a podále je to zpráva pana Tereteli o uvedení traktorů na trh. O té bychom měli pouze hlasovat. Dnes ve čtyři hodiny je termín na podávání pozměňovacích návrhů. Má někdo nějakou poznámku k této změně? Pořadu jednání? Ne. Znamená to tedy, že tímto přijímáme tyto změny. Také jsme obdrželi následující návrh změny, jednak zelení požádali o to, aby společná rozprava o ekonomickém řízení proběhla okamžitě po bodu přípravy Evropské rady a aby zpráva DAS eh, následovala po této rozpravě. Kdo je pro tuto změnu? Nikdo nebo někdo nechce pohovořit k tomuto návrhu? Ano, prosím. Chcete, prosím? Eh, hovořit tomuto bodu ne, nechcete? Dobře, budeme tedy hned hlasovat o tomto návrhu. Kdo je pro tento návrh změny pořadu jednání? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Je tedy tento návrh zamítnut. Znamená to, že se nemění pořad jednání a nyní se dostáváme eh, k pořadu jednání na zítřejší den. Eh, skupina GUE NGL eh, chce odložit hlasování o zprávách eh, ekonomické zprávě na další plenární zasedání. Dám slovo panu Klutovi, aby mohl přednést tento návrh. To hlasování a diskuse o ekonomické zprávě Eh, které se přesouvá na eh, červenec. Ecofin jednal v pondělí a ještě znovu změnil kompromisy, které byly vyjednány. My jsme neměli jako poslanci eh, dostatek času si je prohlédnout, neměli jsme ani přeložené. Podle nás je to neakceptovatelný tlak rady a prosím, abychom jako kolegové všichni se postavili tomuto tlaku rady a abychom eh, odsouhlasili eh, tedy tu žádost to posunout. Děkuji. Děkuji. Nyní k této žádosti mohu dát slovo jedné osobě, kdo chce hovořit pro a kdo chce hovořit eh, proti, kdo chce podpořit tuto žádost. Někdo, kdo chce hovořit proti eh, této žádosti, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Evropa nelahavě potřebuje dobrou podporu euro a o tomto balíčku hovoříme celou řadu měsíců a nyní 98% eh, těchto návrhů bylo přijato radou. Chceme hlasovat zítra o tomto balíčku, aby Evropský parlament mohl svým hlasováním umožnit, aby došlo k dalšímu vyjednávání s radou, abychom dospěli ke konečné dohodě před začátkem léta, abychom měli dobrý základ pro euro. Děkuji. Děkuji. A nyní tedy máte možnost hovořit pro. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Máme před sebou balíček, který byl pozměněn na poslední chvíli eh, na ECOFINu, který ještě nebyl přeložen do jednotlivých jazyků. Existuje pouze jedna verze, aspoň já osobně mám přístup pouze k anglické verzi a to nám neumožňuje, abychom si náležitě přečetli, eh, čemu došlo, co se konkrétně pozměnilo. A za druhé, řešíme nesmírně důležité otázky. Tyto otázky mají velice významný dopad pro jednotlivé členské státy, pro naše občany. Tyto dopady jsou jasné v Řecku, v Irsku a dokonce i v Portugalsku. Myslíme si tedy, že musíme postupovat náležitě, musíme zvážit veškeré možné změny a to je důvod, proč požadujeme odložení hlasování na červencové zasedání. Děkuji. Kdo je pro tento návrh? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? E, zamítnuto. A to tedy znamená, že nedochází k žádné změně